Prosím pěkně, milé kolegyně, milí kolegové, posaďte se. Zahajuji zasedání. Prosím pěkně, zaujměte svá místa, dámy a pánové. Děkuji vám. Eh, opět zahajuji naše přerušené zasedání. Nejprve eh, vám musím oznámit různé technické záležitosti. Sděluji vám, jaké politické skupiny byly vytvořeny v, poslanecké, eh, v parlamentu. Skupina Evropské lidové strany křesťanských demokratů mají 221 eh, členů. Eh, frakce Pokrokové aliance sociálních demokratů, zkrátka SAD, má 100 191 eh, členů, promiňte. Další strana evropských konzervativců a reformistů má 70 členů, zkrátka EKR. Eh, dále Aliance liberálů a demokratů, zkrátka ALD, má 67 členů eh, konfederální frakce sjednocené evropské levice a severní zelené levice, zkrátka GUE NGL, 52 členů frakce zelených Svobodná německá aliance, zkrátka VER lomeno ale, má 50 členů. A frakce Evropa svobody a přímé demokracie, zkrátka EFDD, má 48 členů. 58 členů Evropského parlamentu jsou nezařazení poslanci. Eh, prohlášení o vytvoření politických skupin v souladu s článkem 32 odstavec 5 našeho jednacího řádu je zprostředkováno předsedovi a tím pádem jsou definitivní. Eh, příslušné italské úřady s dopisem z 18. června po volbách eh, informovaly